Dobré dopoledne, zahájíme zasedání. Nejprve přijmeme pořadí jednání. Navrhuji přijmout bez změn. A teď nás čekají oznámení předsedy. Zastupuji paní Nikolasovou jako předsedkyně Vítejte tedy na tomto výboru, kde používáme vzdálené připojení. Jenom pár technických poznámek, než začneme. Máme francouzštinu, němčinu, italštinu, angličtinu, španělštinu, portugalštinu, maďarštinu, litevštinu a polštinu. A požádáme všechny, eh, kdo, kdo chtějí hovořit, aby byli na seznamu řečníků. Nebudou žádné spontánní reakce. Za, mlčte si prosím mikrofony, pokud eh, nebudete hovořit. Máme nějaké účastníky přes, eh, přes telefon a budeme schopni je tedy identifikovat. Poslouchejte prosím přes mod poslouchání nebo přímo přes web streaming, pokud se nehodláte účastnit. Pokud bude eh, slabé připojení, tak požádáme pasivní účastníky, aby se odpojili a aby se přepnuli na web streaming. Členové dostali všechny instrukce přes sekretariát, seznam hlasování před asi tak 48 hodin před hlasováním. Všichni hlasující členové se musí držet postupu, který byl popsan v e-mailu, eh, držet se přitom hlasovacího seznamu v Excelu, aby mohli hlasovat, i když jsou přítomní zde v místnosti. Není možné hlasovat žádným jiným způsobem ani přímo v místnosti. Vzdálené hlasování bude uspořádáno následujícím způsobem. První část se bude konat od 9 do 10 hodin, částečně v době, kdy budeme vést rozpravu. Ohlasím, kdy bude hlasování zahájeno a uzavřeno. Výsledky prvního kola budou oznámeny, až budou dostupné, a to e-mailem okolo polední. Druhé kolo, závěrečné hlasování, bude zahájeno po oznámení výsledků a bude uzavřena zítra v 10 hodin. Zahájení a uzavření druhého kola bude oznámeno e-mailem. Je velice důležité, abyste byli buď fyzicky přítomní nebo připojení na zasedání výboru EMPL před prvním hlasováním od 9 do 10, abychom si ověřili usnášení schopnost kvórum. Musíme mít alespoň čtvrtinu, tedy 14 členů. Tak tedy první bod zahájení prvního kola distančního hlasování. Zahajuji hlasování. Máme usnášení schopnost, to je v pořádku. A teď vás tedy vyzývám, abyste zaslali svůj eh, vyplněný seznam k bodům 4 a 5 do schránky Ample Vote Hlasování skončí v 10 hodin a výsledky hlasování budou oznámeny e-mailem. Uzavření a otevření druhého hlasování bude oznámeno e-mailem a členové dostanou také upozornění e-mailem zítra o výsledcích závěrečného hlasování. Než tedy přejdeme k dalšímu bodu koordinace systému sociálního zabezpečení, tak bych chtěla ohlásit, že máme změnu ve složení vyjednávacího týmu při revizi koordinace sociálních systémů. Petře de Suter skončil uh, mandát, Munir Satury bude zastupovat zelené EFA při trialogu. Pokud tomu máte komentáře, tak dám slovo Gabriel Bišov, aby se vyjádřila k 12. trialogu k revizi systému sociálního zabezpečení a jeho koordinaci. To se konalo 30. září. Gabriela, máte slova. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně a vážení kolegové. Já mám radost, že tady mohu oznámit na našem prvním eh, trialogu za německého zasedání. Ten se konal 30 září. Byl to 12. trialog k revizi koordinaci sociálních systémů a musím říci, že krize nás všechny zastihla velice překvapené a práce na těchto dokumentech byla poměrně složitá, takže bohužel bohužel za chorvatského předsednictví se nám nepodařilo dosáhnout takových pokroků, v jaké jsme doufali. Pandemie také odhalila řadu problémů na pracovním trhu v Evropě. Zejména je to situace sezónních a mobilních pracovníků, která je velice složitá. A také jsme si povšimli, že uzavření hranic představovala veliký problém pro přeshraniční pracovníky a ukázala, jak je to zranitelná skupina pracujících. Revize koordinace systému sociálního zabezpečení je tedy velice důležitá. Ona by byla důlež, byl by to důležitý také signál pro mobilní pracovníky v Evropě, že zvládáme dospět k určitému kompromisu v těchto otázkách. Proto bylo důležité, abychom zahájili toto tri, tento trialog na pozitivní tón a obě strany tedy uznali a všem připomněli, že už více než 80 je vyjednáno a stále jsou důležité prvky pokroku v celém balíčku a musíme se tedy vypořádat jenom s posledními složitými otázkami, které nám zbývají. Je to tedy zejména e, podpora v nezaměstnosti pro, pře, pro přeshraniční pracovníky, potom PDA 1, notifikace a potom seznam kritérií, kterými se určuje sídlo společnosti, pokud má aktivitu. Cílem trialogu zde bylo zjistit, zda existují po nějaké cesty ke kompromisu. Bylo to velice produktivní jako první zasedání pod německým předsednictvím a obě strany ukázaly ochotu přich, přistoupit k tomu problému konstruktivně. Všechny tři problémy jsme tedy e, probírali s tím, že jsme chtěli nalézt kompromis. Dostavil se také komisař Schmidt, byl přítomný na zasedání a my jsme společně hledali způsoby, jak digitalizace může usnadnit kompromisy i zde. A dále se tím zabýváme. Doufám, že příště, až budeme mít příležitost eh, se zde vyjádřit k tomuto tématu, tak budeme blíže než pouhých 80 a společně najdeme dobrý kvalitní kompromis. Děkuji vám. Ano, děkujeme. Spravodajce Bischoff. Příště tedy už budeme mít jistě výsledky vyjednávání. Dobře, děkujeme. Můžeme tedy pokročit dále. Je to návrh zprávy ke silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci. Vítám také komisaře Šmita, který zastupuje komisi při této rozpravě. Vítám také pana Luku Vincentiniho, generálního tajemníka Evropské konfederace odboru a pana Maxima Čerutyho, který je ředitelem Business Europe eh, oddělení eh, sociálních záležitostí, jsou oba připojeni na dálku. Je to strategická zpráva pro náš výbor je to reakce na sdělení Komise k silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci z 14. ledna 2020. Teď bych ráda předala slo, slovo spoluzpravodajům Denis Radke a Agnes Ingerius. Denis Radke má slovo. Paní předsedkyně, vážení pane komisaři, vážení kolegové, zdravím vás z Batnštatu. Mám radost, že tady dnes mohu představit tuto zprávu společně s paní Jongerius. Není to pouze společná, společné stanovisko, na kterém jsme pracovali, byl to také myšlenka, kterou, se kterou jsme sami přišli společně hned od začátku. Na začátku jsme si říkali před několika měsíci, jak tak postavit nějaký most mezi parlamentem, vzhledem k tomu, co bude na pořadí jednání v, v příštích eh, letech. Je to eh, implementace z pilíře sociálních práv, ale chystá se také sociální summit eh, za portugalského předsednictví a my jsme velice vděční, že, že ho předsednictví pořádá. Takže v kontextu, který jsem právě zmínil, jsme jednali o tom, jak uspořádat určitou transformaci k digitální a e, zelenější ekonomice, aniž bychom narušili strukturální e, integritu celého systému. Ale na druhé straně máme situaci, kdy máme nepokoje v rámci hospodářství, v rámci od, Eh, různých odvětví právě v důsledku koronakrize. Takže všechny ty nástrahy, které jsme měli, eh, jsme se snažili i postihnout v této zprávě. A teď návrh, který máte před sebou, je podle mého názoru velice ambiciozní. Jsem si jistý, že se ozvou hlasy, které budou navrhovat eh, nebo tvrdit, že zachází příliš daleko. A myslím si, že i za Agnes mohu říci, myslím, že to také by řekla sama, že to není přímo v té zprávě. My se snažíme hlavně vyjasnit jakýmkoliv způsobem, že Evropa by měla být e, zodpovědná, ale my nechceme říct, že za všechno, že by měla Evropa dělat všechno, ale chceme si nastavit jasné cíle, jasné e, záměry, chceme prostě sociální pokrok v Evropské unii. Jsou i další cíle, které si Evropa klade, a ne vždy máme příslušnost, ne vždy máme pravomoc k těmto otázkám. Hovoříme například o sociální tržní ekonomice, což je princip, kterým, si, kterým je Evropa uspořádaná. Ale pokud na tom chceme trvat, tak tomu musíme přispět, aby to nebyla jenom prázdná slova. Evropa hraje také svoji roli, když se přijímají politická rozhodnutí v tomto kontextu. Například chceme veliký ambiciozní cíl v eh, tom, že ukončíme tarify v Evropské unii. Pokud nebudeme mít sociální partnery na své straně, tak se na ničem nedohodneme, nebudeme mít sociální tržní ekonomiku. To tež patří, platí o bezdomovectví, dětské chudobě, to jsou všechno klíčové body, u kterých se domníváme, že Evropská unie musí jasně říci, že tyto tém, tato témata bere zcela vážně. Pokud máme někoho přesvědčit, že to tak je, tak si musíme nastavit cíle a musíme přispět k tomu, abychom jich dosahovali. Pak ještě jedna věc na závěr. A to jsou klimatické cíle. Samozřejmě o nich můžeme jednat, můžeme samozřejmě přijímat ambiciozní cíle, ale když se podíváte do odvětví, do podniku, do zemědělství, je tam řada lidí, kteří jsou velice znepokojeni svým živobytím nebo ohrožením svého živobytí v současné době, takže bychom si neměli nastavovat jenom klimatické cíle, říkat, čeho chceme dosáhnout v příštích letech, když bojujeme s klimatickou změnou. Musíme si také nastavit cíle, jasná čísla, eh, které se budou týkat podpory lidí, kteří mají obavy ze své budoucnosti a zda vůbec finančně přežijí. Takže ten, tato zpráva je podle mě důležitým příspěvkem k tomuto tématu a těším se na další příspěvky, na to, co řekne Agnes a doufám, že nás čeká živá debata nejenom nyní, ale i v příštích týdnech. Děkuji. Ano, děkuji. A teď prosím paní Jongerius. Děkuji paní předsedkyně. Já chci jenom říci, že vás ráda vidím zpátky v Bruselu. Už je to dlouho a opravdu ráda vidím, že Denis vypadá v pořádku eh, doma, brzy se mu narodí druhé dítě, takže to je i z tohoto hlediska důležité období. Prezentace této zprávy je ale také důležitá, protože kdyby všichni zaměstnanci, všichni pracující měli slušnou důstojnou mzdu, všichni byli ubytováni a nebyla by nebylo by žádné dítě v Evropě, které vyrůstá v chudobě. A to zejména nyní, kdy máme problémy způsobené covidovou krizí a teď to zrovna vypadá jako nesplnitelný sen, ale myslím si, že právě teď a v příštích měsících rozhodneme o tom, v jaké Evropě budeme žít v příštích deseti letech a my chceme, aby byla lepší pro všechny. Zatím, jak už tady zazněla, musíme pokračovat v zelené transformaci a připravit se i na digitální revoluci. Ale jsem přesvědčená o tom, že se nám to podaří spravedlivě a s základem v sociálních investicích do lidí, my musíme jednoznačně zajistit, že nikdo nezůstane pozadu a nesmí to být jenom slova. A proto jsme právě navrhli novou sociální agendu pro Evropu, eh, agendu pro Portu na sociální summit, který se bude konat v květnu příštího roku. Takže v tomto kontextu, když to máme na paměti, tak jsme pra- pracovali s panem spolu, spoluzpravodajem Radkem a myslím si, že máme vyváženou, ale zároveň ambiciozní zprávu. V Gutenburgu v roce 2017 evropští občané dostali příslip sociálních práv a v současné době si myslím, že je na místě už to uvést v praxi. Pokud chceme se postarat, že děláme malé kručky správným směrem, tak musíme přestat používat velká prázdná slova, prázdné sliby. A abychom to překonali, tak jsme se s Denisem shodli, že se musíme zaměřit na určitý bod. Máme několik závazných cílů, které se týkají jasně vymezených sociálních problémů. Pracovali jsme pro eh, vyšší mzdy, eh, posílení kolektivního vyjednávání, skrze zajištění minimálních mest, které budou důstojné. Chceme také e, ukončit kontrakty na nula hodin, které jsou nejisté. Chceme také zajistit sociální právo pro platformové pracovníky. Chceme také přivést mládež k zaměstnání skrze záruku pro mladé. A také chceme uzavřít rozdíly mezi gendry v e, odměňování. Společně se tínovými zpravodaji chceme, aby byla sociální spravedlnost reálná pro všechny Evropany a těšíme se na vaše reakce, těšíme se na pozměňovací návrhy a těšíme se na široce, širokou podporu pro naší zprávu. Očekávám také eh, reakci od eh, Luky Vincentiny a také od Maxima Cerutyho, kteří zastupují sociální partnery. Jsem ráda, že si uvolnili místo na programu, aby nám mohli dát svoje hodnotné komentáře k této zprávě. Během tohoto procesu, ale i do budoucna totiž potřebujeme, aby s námi pracovali a pomáhali nám činit kroky směrem k posílení kolektivního vyjednávání napříč Evropou. Jsem přesvědčena, že komisař Schmidt se také nebude držet zpátky, už se těší, až budeme moci začít na základě této zprávy a navrhovat sociální akční plán pro silnou sociální Evropu a spravedlivou transformaci. My tedy vyvzýváme komisi a vyzýváme vnitrostátní vládě, aby se k nám připojili v boji za důstojné mzdy, důstojnou práci, a posílení sociálních práv. Musíme totiž bojovat proti chudobě a bojovat také za rovnost. Děkujeme spoluzpravodajce Agnes. A teď dávám slovo členům. Začneme s novými zpravodaji. Slovo má pan Adam Koša. Pan Adam Koša, prosím. E, e, so we are going to uh, not... Takže nejprve paní Monika Semedo, která promluví na místo paní Janetum. Prosím. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegové, budu hovořit místo kolegyně Jany Tum, která se nemohla účastnit, protože je na slyšení ve výboru o peticích, kde působí jako koordinátor. Čili já přečtu její názor. Vážená paní zpravodajko, děkuji, nebo vážení zpravodové, děkuji vám za vaši práci na této zprávě. Jsem velice ráda, že ta zpráva je silná a ambiciozní ohledně sociálních otázek. Je zde záruka pro děti, minimální um, mzda, kolektivní vyjednávání a také i třeba systém zajištění dávek v nezaměstnanosti. Všechno je tam v té zprávě. Uh, Eh, já bych teď eh, normálně řekla, jaké pozměňovací návrhy chci předložit, ale já chci říci, že naše práce zde bude jiná. Budeme se snažit ze všech sil, abychom zaručili, že ta zpráva nebude nějak rozmělněna, protože ta zpráva chce silnou sociální Evropu pro spravedlivou transformaci, takže taková zpráva musí být opravdu dostatečně ambiciozní, aby dostala svému jménu. Kolegyně také říká, že se těší na další spolupráci. Děkuji. Ano, děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní Kvido Rail za ID, za frakci ID. In deinem Bericht gelesen, die soziale Marktwirtschaft basiert auf zwei Rollen, äh, Säulen. Děkuji. Ja. Eh, si myslím, že když hovoříme na tato téma, tak musíme hovořit o, o hospodářské soutěži, o konkurenceschopnosti, ale také o sociálních věcech. A máte pravdu, že sociálně tržní ekonomika musí být eh, zásadním ehm, myšlenkou celé této věci. Takže um, myslím si, že Ludvík Erhard by se obracel v hrobě, kdyby si tuto zprávu přečetl, protože zde se vůbec nehovoří o konkurenceschopnosti ani o ochranných opatřeních. Jedná se pouze o provádění Evropy založené na sociálních transferech. Možná to tam neříkáte úplně explicitně, ale zkrátka eh, je to tam trošku v tom evropském pilíři sociálních práv. Pokud se podíváme na otázku sociálních práv, tak je tam zkratka, která mi trošku připomíná zkratku USSR, čili zkratku Sovětského svazu, kde byla plánovaná ekonomika a ta nikdy nevedla k svobodě a k dobrým životním podmínkám, ani to tak nebude v budoucnu. Takže co vlastně tato zpráva chce? Mám pocit, že míchá hrušky s jablkami. Má tam být e, agentura pro nezaměstnanost, systém zajištění dávek, nezaměstnanosti, toto všechno, to jsme proti těmto věcem. Také jsou tam návrhy velkých transferů z těch e, v uvozovkách bohatších zemích, hlavně z Německa, do jiných zemích, ale tyto transfery z bohatých e, zemí do chudých nikdy nefungovaly. My zde v Belgii, zde jsou tedy Valoni a Vlámové a Vlámové odjakživa mm, dotovali eh, valony a nic se nezměnilo. Podobná situace byla v Itálii kde eh, bohatý sever podporoval chučí jich a i v Německu se to takto dělo a nikdy to k něčemu nevedlo. Takže ten cíl je dobrý. Eh, měli bychom se třeba eh, zamyšlet nad bojem se chudobou mladých a dětí. Musíme bojovat s chudobou dětí, to určitě, ale tyto cíle už máme poměrně dlouho a jaká je výsledek? Výsledek je, že nakonec jsou lidé ještě v horší situaci a teď eh, chceme na tyto věci dávat další peníze, ale to jsou peníze, které se musí natisknout. Takže tato zpráva je plná různých ambiciozních cílů a přání. To je všechno velice hezké, ale můžete říct, jak chcete těch cílů dosáhnout. Distribuce nebo redistribuce k tomu nepovede, protože k tomu ani nikdy nevedla. Děkuji. Ano, děkuji. A teď paní Kira Maria Petr Hansen která bude přepojena na dálku. Hmm. Paní poslankyně se přepojuje. Zatím pouze zvukově čekáme na obraz. Dobře, dobrý den, děkuji. Já si myslím, že se snad všichni brzo naučíme s tou technikou zacházet, říká paní poslankyně. Děkuji paní předsedkyně za slovo, děkuji také panu komisaři Šmitovi a děkuji také e, i Eh, dalším kolegům, kteří jsou s námi. Děkuji zpravodajům za tuto zprávu. Myslím si, že opravdu jste odvedli skvělou eh, práci, kde jste stanovili také cíle pro budoucnost, že chceme silnou sociální Evropu. Určitě se těším na další spolupráci na této zprávě a myslím si, že už teď je tam několik velice dobrých věcí. Domnívám se, že ta práce je zásadní, protože asi eh, všichni, ať už jsme zde přes internet nebo kdo jste v jednacím sálu, musíme zdůraznit, že ta pandemie koronaviru ještě neskončila a budeme určitě čelit dalším sociálním dopadům této krize. Když jsem zahájila v roce 2019 svůj mandát v Evropském parlamentu, ještě před tou pandemí, tak jsem měla spoustu snů a ambicí, čeho můžeme dosáhnout a jak zlepšit Evropu. A nikdo neočekával, jaká bude situace um, po roce a půl. Celý svět se úplně změnil. Jsme svědky toho, že miliony lidí přišly o práci a to zřejmě stejně jenom taková špička ledovce zatím ale je důležité, aby Evropa zkrátka neponechala na holičkách miliony lidí, zejména musíme pomáhat rodinám a dětem, které bojují s chudobou. Myslím, že jsme přislíbili Evropanům i budoucím generacím, že uděláme vše, co můžeme, abychom zlepšili nebo abychom zmírnili dopady na tu sociální oblast. A pak je zde takový jeden speciální slib, který musíme dodržet. Chce, chceme zničit, nebo chceme vymítit chudobu a chceme dát právo lidem na důstojný život. Myšlenka minimálního, minimální mzdy eh, nestačí, ani eh, nějaké zajištění dávek v nezaměstnanosti nebo pojištění, to také nestačí, protože to jsou dobré kroky. Ale pokud chceme opravdu silnou sociální Evropu, tak musí mít lidé dostatečnou záchranou síť, sociální záchranou síť. A Myslím si, že je důležité, abychom se zaměřovali na cíl vymítit chudobu a proto je důležité vytvořit tuto silnou sociální síť. Určitě si myslím, že i eh, pan Schmidt a další um, jsou si vědomi těchto cílů. Těším se na další spolupráci se všemi vámi a děkuji za to, že jsem mohla promluvit v diskusi. Děkuji a nyní paní Elzběta Rafalská za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, kolegové, děkuji za tento návrh. Je to velká výzva. Jsem si vědoma toho, že cíle pro vytvoření silné sociální Evropy musí být ambiciozní, ale zároveň musí být také realistické, musí být dosažitelné. Dnes se nacházíme e, v naprosto bezprecedentní situaci, bují tady pandemie a jaké to bude mít následky na ekonomiku, na trh práce, to se vlastně zatím ještě neví. Ani odborníci nedokážou ty dopady úplně odhadnout. Cíle v této zprávě se mi zdají takřka nesplnitelné. Například cíl 90% kolektivní vyjednávání nebo snížit eh, práce na dočasný úvazek na 10 nebo je tam cíl dosáhnout eh, vytvoření 80, pardon, ehm, vytvoření nových pracovních míst, které budou středně nebo eh, vysoce placená. Já si myslím, že bychom vůbec zde neměli stanovovat nějaké procentuální cíle, ale měli bychom vycházet ze situace v jednotlivých zemích a dívat se na to spíše z toho pohledu těch jednotlivých zemí, než stanovovat nějaké stejné cíle pro všechny. Cíl vytvořit eh, pracovní místa, která budou dobře placená, to může naopak eh, vytvořit tlak na větší nezaměstnanost. Také je zde návrh, že by některé ty cíle měly být závazné a že by potom také členské státy je musely povinně financovat, ale to by vedlo mm, k tomu, že by to bylo riskantní pro mnoho členské státy. Pak jsou tam ty ukazatele, už o tom někteří kolegové hovořili. Tento, tato zpráva nemůže být pouze nějaký seznam zbožných přání. Musí to být opravdová cestovní mapa, jak zlepšit situaci dětí, jak snížit chudobu a jak vytvářet nová pracovní místa. Ale to, že pouze vytvoříte seznam různých ukazatelů, to nestačí. Musíte vytvořit seznam opatření, jak jich, jak toho chcete dosáhnout. Děkuji nyní pan Nikolaj Vilumsen GUE, který bude hovořit přes internet. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Agnes a Denisovi za jejich velice dobrý návrh. Chtěl bych pogratulovat zejména Denisy k novému miminku. A takže, vážení kolegové, čelíme klimatické krizi, musíme mít dobrý, ambiciozní plán a dobrá opatření, jak bojovat se změnou klimatu. Takže je dobré, eh, aby proběhla takzvaná spravedlivá transformace a musíme být schopni splnit své závazky v pařížské dohodě, ale zároveň nesmíme opakovat chyby z finanční krize, kterou jsme překonali, eh, ale, ale bylo to vlastně na vrub pracujícím a těm nejchudším, těm nejzranitelnějším v naší společnosti. Teď eh, se nacházíme uprostřed pandemie a čelíme další ekonomické krizi. Vidíme, že příliš mnoho Evropanů se nachází v nejisté situaci, jsou chudí nebo mají malé, eh, nízké mzdy, čelí mm, mm, sociálnímu dumpingu nebo pracovnímu eh, pracovnímu mm, diskriminaci a tak dále. Denis a Agnes v té zprávě přinesli celou řadu návrhů, já jim za to děkuji. Myslím si, že je zásadní, aby proběhla sociální reforma evropského semestru, aby také došlo, eh, aby tam byl nějaký protokol o sociálních právech mm, pro pracující. Také si myslím, že je velice důležité, aby se omezovaly takovéto ty, ty subdodavatelské řetězce a, a abychom bránili sociálnímu dumpingu, který škodí velkému počtu Evropanů. Pro naši frakci je také důležité, abychom podporovali rovnost mužů a žen a učinili v tomto smyslu konkrétní opatření. Teď jsem tedy řekl eh, ty, ty dobré zprávy, teď si řeknu i něco, co si myslím, že v té zprávě by mohlo být eh, lepší. Chceme tam posílit kolektivní jednání, ale měli, bych, měli bychom třeba zaručit, že firmy které nedespektují kolektivní vyjednávání, nebudou moci čerpat z evropských fondů. Také je tam třeba možnost omezit firmy, které třeba mají peníze v daňových rájích nebo které využívají daňové ráje. Děkuji. A teď dostává slovo pan komisař Nikolas Schmidt. Děkuji paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zpravodajům za jejich práci. Velice dobře si vzpomínám, když jsme začali diskuse o sociálním pilíři, o pilíři sociálních práv. A tehdy to vyvolávalo mnoho pochyb. Také ta jednání byla velice komplikovaná. A musím říci, že práci, kterou tehdy odvedl Evropský parlament, bych mohl nazvat eh, jako takovou zásadní, rozhodující práci. A eh, celý ten evropský pilíř sociálních práv eh, má do velké míry právě Eh, Evropský parlament, eh, mm, pardon, tedy se na tom hodně podílel. Jak říkali kolegové, teď je zapotřebí ty principy přetavit v konkrétní opatření, protože zásady to, zásady, to je hezká věc, ale nějaká zásada nezmění bohužel každodenní život lidí. Ale lidé chtějí změnit některé aspekty jejich života. Zejména teď, kdy se nacházíme uprostřed jedné z nejhlubších krizí, která zde kdy byla. Navíc eh, ta krize je nepředvídatelná, nikdo přesně neví, jak eh, to bude pokračovat. Ve vzduchu je nepřítel, kterého nevidíme a víme, že ten nepřítel se zatím nijak nevzdává, myslím tím ten virus. Evropský pilíř sociální práv nepočítal s takovou situací, ale dnes eh, vidíme, že věci, které jsou v tom Evropském pilíři sociálních práv, dokáží velice dobře reagovat i na situaci, již právě procházíme. Domnívám se, že dnešní situace je kritická v členských státech pro mnoho zemí, pro mnoho lidí. Když se podívám do novin, tak třeba ve Francii se očekává, že počet chudých lidí se zvýší o jeden milion. A to navzdory celé řadě opatření a investic a sociálních dávek. Zkrátka oni očekávají, že v blízkém době se přibyde milion, milion dalších lidí upadne do chodoby. Takže to bude i něco, co vlastně velice silně naruší všechny ty systémy sociální. Takže teď nastal čas eh, vyhnout si rukávy. Teď nejde o nějakou ideologii, nejde o nějaké mm, dohody, co to je sociálně tržní ekonomika. Teď jde o konkrétní životy konkrétních lidí. Takže potřebujeme taky konkrétní řešení. A Jestli si teď někdo myslí, že si sem chceme natáhnout eh, všechny super kompetence najednou do Evropské unie, to už jsem slyšel několikrát, to už to všechno znám. Eh, tyto teorie, jak si chceme vytvořit nějaký evropský superstát. Já si myslím, že o to teď nejde. Teď jde o to najít vhodná řešení na vhodných úrovních. Myslím, že ta zpráva nabízí několik eh, řešení, cílů. A já souhlasím s tím, že se musíme zaměřit na řešení, ale zároveň ta zpráva ne, nepřináší řešení, to by musela mít minimálně 500 stran. Myslím si, že ta řešení, která jsou tam eh, v té zprávě uvedena, jsou taková klíčová řešení pro toto, přesně pro toto období. Stručně řečeno, souhlasím s vámi, že nebezpečí chudoby je jedno z největších nebezpečí dnešní společnosti. A i ti lidé, kteří včera měli docela dobrou práci a měli dobrý příjem, který stačili jejich rodině, najednou můžou ze dne na den eh, skončit eh, pod hranicí chudoby. To je bohužel taková smutná realita v Evropě. A nejenom v Evropě. Jsme svědky toho, že k tomu dochází eh, v mnoha dalších částech světa. Stačí se podívat na USA. A myslím si, že v této zprávě se nachází lepší Eh, řešení než v jiné země. Třeba ta myšlenka Kurzarbeitu, kterou teď využívá několik eh, zemí Evropské unie. Takže teď máme, eh, nebo musíme posílit sociální tržní systém, sociální Evropu a za to odpovídají všichni a svůj díl odpovědnosti musou nést i firmy. Protože když řekneme svět po epidemii koronaviru nemůže být jiný nebo nebude jiný, tak se musíme zamyslet nad tím, jak má fungovat ekonomika v budoucnu? Jak má být eh, rozprostřena odpovědnost na těch jednotlivých eh, úrovních? A má tam být i ta úroveň firm. Eh, když bude firma třeba provádět restrukturalizaci, i firmy musí, odpovíd- musí mít své povinnosti. Takže musíme provést výrazné změny, protože jinak dojde k tomu, že přijde období plné vážných nepokojů naší společnosti. Takže já si myslím, že věci, které jsou zde nabízeny jako cíle, jdou přímo eh, do jádra našich sociálních systémů a celkovou myšlenkou je to, že lidé chtějí žít ve spravedlivé společnosti, kde za práci dostanete dobře zaplaceno a e, ta, ten plat vám pak umožní e, důstojný život. To, to by měl být takový základní, myšlen, základní myšlenka celé ekonomiky. Ten, kdo pracuje, tak by měl být dobře zaplacen a ten, kdo nemůže pracovat z nějakého důvodu, tak tomu pak se musí pomoci. To jsou zkrátka ty základní hodnoty, eh, které byly už od začátku v mm, těch, kteří vlastně zakladali Evropskou unii, eh, kteří říkali, že zde má být prosperita pro všechny, Těším se s vámi na další práci na tomto plánu. Těším se na vaše myšlenky a podněty. Těším se i na diskuse, které určitě budeme muset vést. Teď se nacházíme na křižovatce. Evropa musí změnit svůj ekonomický model. A to také znamená, že v tom novém ekonomickém modelu musí být jinak nastaven sociální systém. Ten model musí být eh, ekologický, musí být digitální a musí tam být eh, větší solidarita. Eh, ta, ta nutnost solidarity se teď ukazuje ještě více než dříve. Takže musíme ještě posílit solidaritu uvnitř zemí, solidaritu mezi členskými státy, solidaritu ve společnosti. A o tom právě hovoří ten akční plán. Ne, ne, nemá jít o to, jaké kompetence v tom bude mít komise nebo Evropský parlament. Já vím, že hodně z těch věcí z toho akčního plánu nakonec budou muset odpracovat členské státy, protože členské státy sami si organizují své systémy sociálního zabezpečení. To není Evropská komise, to dělá členský stát a v rámci členského státu sociální partneři. Jsem také velice rád, že i na dnešní jednání jste přizvali zástupce sociálních partnerů. Také se konal sociální summit, kde se o tom hovořilo. Myslím si, že teď se nacházíme na eh, křižovatce, musíme využít tuto chvíli. Mně se líbí, že chcete, aby Evropská unie byla spravedlivější místo k životu a že eh, chceme se z této krize vymanit a dosít si nějakého spravedlivějšího uspořádání. Děkuji za slovo a teď dám, teď dostane slovo pan Vincendini Eh, který má čtyři minuty, pan Vicentini, prezident eh, Evropské konfederace odborových svazů. Mr. Vicentini, please. Pane Vicentini, prosím, zmáčkněte speak button. Slyšíte mě? Doufám, že mne slyšíte. Ano, vidíme vás a slyšíme vás. Děkuji mnohokrát já vám mnohokrát děkuji za pozvání a také za pozvání eh, kolegy za zaměstnance, abychom spolu mohli hovořit o tomto důležitém tématu a o zprávě zpravodajů. My jako Evropská eh, konfederace vítáme tuto zprávu. Myslíme si, že je velice jasná, velice dobře se zaměřuje na naše společné cíle. V roce 2017 eh, jsme společně podpořili Evropský pilíř sociálních práv Cílem tehdy bylo podpořit náš sociální model v rámci evropského modelu eh, sociální ekonomiky, kterou zásadně narušila hospodářská krize. My jsme se tehdy snažili vstoupit do fáze udržitelného rozvoje, ale potom přišel COVID a tím se cíle sociálního pilíře o to více vyostřily, o to více vystoupily do popředí. Nicméně je třeba tento pilíř v první řadě uplatnit, eh, jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské, spolu se sociálními partnery. Je třeba, aby se ty zásady eh, převedly do legislativy a konkrétních iniciativ a také do smluv, tak aby protokol o sociálním eh, pokroku, který správně ve zprávě zmiňujete, se tam nějak projevil. Nyní nás čelí obrovské výzvy, ale potřebujeme, aby těch 20 zásad bylo také součástí strategie obnovy, kterou Evropská unie připravuje s ohledem na digitální a zelenou transformaci, která musí být v základu té spravedlivé transformace. V tomto ohledu eh, summit eh, v Portu, který zorganizuje v květnu příštího roku portugalské předsednictví bude velice důležitou příležitostí pro další postup v tomto směru, tak abychom podpořili akční plán pro implementaci sociálního pilíře Komise, pokud se nemýlím, ten akční plán představí na začátku příštího roku a je třeba, aby ho všichni podpořili. Instituce, komise, parlament, rada, členské státy, ale také sociální partneři. Tak, aby se všichni podíleli na iniciativách toho akčního plánu. A mně se velice líbil váš nápad eh, eh, označit eh, klást důraz na ten eh, portský eh, summit, určitým způsobem napravit Lisabonskou strategii, která do jisté míry selhala. A je důležité, abychom doufali, že portugalský summit opravdu může být bodem, kdy eh, znovu nastartujeme evropskou strategii 2030, zapojíme do toho jak jste říkali, cíle eh, ekologické, cíle udržitelného rozvoje. Já jsem o tom nedávno hovořil s předsedou Michelem. To znamená, musíme jít nad rámec ukazatelů HDP a musíme se snažit o vytvoření udržitelnější Evropy do budoucnosti. Eh, také jsme si všimli, že ve své zprávě uvádíte seznam eh, velice podrobných legislativních, nelegislativních iniciativ a také cílů. Plně se s tím shodujeme. Ještě mi dovolte několik poznámek. Já bych vás opravdu chtěl požádat, abyste sociální eh, partnery zařadili do bodu dva vaší zprávy, protože sociální partneři budou součástí portského samitu, budou se ho účastnit, budeme podporovat akční plán pilíře a proto je velice důležité, aby i parlament eh, přihlédl k tomu, že sociální partneři musí být aktéři této strategie. A také, prosím, uvažte, že je třeba mít vyšší a ambicioznější eh, cíle v oblasti bezpečnosti pro pracující a mobility pracovníků, rovněž v kontextu ELA. A také je třeba mít zde něco o řádné péči a zodpovědném chování podniků. O tom by také ta zpráva měla pojednávat, ale my vám k tomu ještě zašleme nějaké podklady. Takže plně podporuji vaši iniciativu. Myslíme si, že ta zpráva je velice dobrá a bude jistě velice nápomocná eh, jak pro komisi při plnění akčního plánu, tak ale pro nás, pro všechny a přispěje k zajištění úspěšnosti portského samitu, tak aby se nám podařilo náš sociální model zachovat i do budoucnosti. Děkuji předsedovi Etuku a nyní pan Maxim Čeruty, ředitel Business Europe, také čtyři minuty. Pane Čeruty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí Denisy, milá Agnes. Děkujeme za pozvání na výměnu informací o vaší zprávě. Myslím si, že je důležité to, co říkáte, že Evropa všechno nevyřeší, že je třeba mít akci na různých úrovních. Já si myslím, že nejde pouze o různé úrovně akce, ale také o úlohu jednotlivých aktérů v tom procesu. Za chvíli se k tomu vrátím podrobněji. Chci v první řadě říci, že v Evropě máme evropský sociální model a ten je globálně výjimečný. To si musíme uvědomovat. Nezačínáme od nuly. Za druhé, samozřejmě v krizových dobách, které prožíváme, je důležité zaměřit zdroje facility RR a Next Generation Europe tam, kde to přinese největší hodnotu. E, klíčový bod, na který chci upozornit, e, je, že se musíme zaměřit na hospodářský růst, protože to bude zcela klíčové pro zachování a další zlepšení evropského sociálního modelu, jakožto součásti e, hospodářství sociálního trhu. A no za druhé, musíme zlepšit reakci na krizi, ale nestrácet ze zřetele i ty dlouhodobé cíle a výzvy, kterým naše hospodářství čelí. A tady chci hovořit jasně. Je jasné, že Kurzarbeit, a pan komisař to správně řekl, že v Evropě Eh, mají za to klíčovou zodpovědnost členské státy, ale na druhé straně samozřejmě víme, že tato opatření nemohou trvat do nekonečna. Takže je třeba se zamyslet nad zacílením těch opatření, nad tím, jak dlouho mají trvat, aby skutečně přispěla k fungování našich pracovních trhů. Ale také bude třeba, aby se hospodářská činnost rozvíjela, aby dokázala reagovat eh, na ty změny. Takže je samozřejmě třeba vidět to v kontextu té zdravotní krize. A tím se dostávám i k těm očekáváním. Víme, že je pravděpodobné, že v nadcházejících měsících bude růst nezaměstnanost a proto je důležité zaměřit se na aktivní politiky pracovního trhu. Je třeba je zreformovat, je třeba zaměřit se na vztahy mezi eh, veřejným a soukromým sektorem, nad veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti a je třeba zajistit, abychom měli fungující politiku Eh, zaměstnanosti ve všech členských státech. Pokud hovoříme o pracovních trzích, tak eh, velice kritické eh, bude poskytování dostatečných znalostí. A tady zase jsou krátkodobé i dlouhodobé otázky. V krátkodobém horizontu musíme pracovat na dálku. Někteří lidé možná budou víc pracovat doma, budou mít více času a je třeba tohoto času využít. Je důležité abychom eh, zlepšili podmínky v oblasti digitálního učení. A tam je třeba investovat eh, především do zlepšování infrastruktury, ale dlouhodobě také víme, že zde máme agendu, která zde byla již před krizí. Potřebujeme lidi, kteří budou mít odpovídající Eh, digitální eh, znalosti, je třeba zaměřit se na tu oblast STEM, to znamená vědu, techniku, ekonomiku a matematiku. A do toho také musíme investovat, aby lidé měli tyto znalosti a dovednosti. Vy v té zprávě zmiňujete celou řadu iniciativ eh, legislativních. Chci samozřejmě říct, říci, že informace a konzultace pokrývá evropská legislativa. Eh, funguje to dobře, no to bychom se neměli tolik zaměřovat. Dále minimální mzdy, to jsou otázky, které si nejlépe vyřeší sociální partneři a zde bychom měli respektovat eh, členské státy. Pokud jde o ty eh, cíle v oblasti kolektivního vyjednávání. Myslím si, že zákonodárci by se tímto neměli zabývat, to by měli zlepšit opět sociální partneři a my jsme samozřejmě připraveni to určitým způsobem eh, zlepšit. Eh, a také jsou vzdále velice důležité zdroje. Pokud jde o zaměstnanecké smlouvy, desetiprocentní strop by byl špatným signálem. My eh, samozřejmě potřebujeme mít eh, diversifikované pracovní smlouvy, pokud chceme tu krizi překonat. My máme tedy eh, řadu připomínek k tomu, co děláte, také se sociální partneři nedávno, nedávno dospěli k dohodě o digitalizaci, která byla velice důležitá. I váš výbor pracoval na iniciativě v oblasti práva na odpojení se, Right to Disconnect. A důležité je, aby také, jak si byly zachovány ty role. Sociální partneři mají své role a veřejné orgány také mají své role a to je třeba respektovat. Děkuji, pane Čeruty, a nyní otázky a odpovědi. Můžeme vzít sedm otázek za každou politickou skupinu, každý máte maximálně minutu a půl. Stelios Kyporopoulos na dálku. Minuta a půl. Pane Kimporopulosi, prosím zmáčkněte speak button. Vidíme vás a slyšíme vás. Vážený pane komisaři, pane Vicentíny, pane Čeruty já velice vítám eh, zprávu kolegů, která je dobrým základem pro další práci v Evropě a také sdělení komise z ledna 2020. Bohužel kvalita zvuku je velice špatná. v uplynulých měsících se eh, zvýšil eh, počet lidí, kteří eh, pracují na různé netradiční smlouvy v netradičních podmínkách. A já bych se chtěl zeptat pana komisaře, jak chce řešit tyto problémy v kontextu aktu o digitálních službách, Potom je zde také otázka digitální a uhlíkově neutrální ekonomiky, která by měla být co nejinkluzivnější, tak aby se jí mohly účastnit i osoby ve venkovských oblastech. Měli bychom eh, podporovat různé modernizační programy, tomto parlamentu se eh, snažíme, aby evropské priority byly řádně financovány a aby ty zdroje byly také optimálním způsobem využívány tak, aby hospodářská a sociální obnova byla zajištěna. Děkuji. Děkuji. Nyní za SAD paní Ferrandis min, máte půl minuty, protože nemáme čas. Děkuji, budu hovořit španělsky, děkuji mnohokrát za slovo. Eh, já si myslím, že toto téma je velice relevantní, ale abychom eh, mohli postoupit eh, k sociálně udržitelné Evropě, je právě toto důležité. Je to v podstatě jediná cesta, pokud chceme dosáhnout v budoucnosti blahobytu a pokroku pro všechny občany. V současnosti eh, procházíme eh, velice náročnou, bezprecedentní zdravotní, sociální a hospodářskou krizí, proto musíme mít matatelné plány, jak s tím naložit. Je třeba zaměřit se na strategie obnovy, které se zaměří nejen na růst hospodářský, ale také na cíle sociální, snižování nerovností, vytváření kvalitních pracovních míst, eh, omezování chudoby a sociálního vyčlenování a e, cesta k, k spravedlivějším podmínkám pro všechny občany. To bude možné, pokud budeme do systému sociálního zabezpečení skutečně investovat. E, samozřejmě e, je třeba investovat tedy nejen do důchodového zabezpečení, ale také o zdravotnictví, vzdělávání, bytové politiky a tak dále. A to, jsou te, to je tedy vlastně to, co je v samém jádru evropského sociálního státu je potřeba to vše také navzájem koordinovat. Samozřejmě také našich cílů nedosáhneme, pokud nebudeme mít stanovené, eh, stanovené cíle a konkrétní ukazatele eh, v rámci systému řízení, který umožní implementaci a vyhodnocování sociálních politik, ale také kontrolu a povinnost eh, jak si realizovat ty cíle, to znamená jak si právní povinnost je třeba, aby Evropa byla nejen udržitelná, ale aby byla udržitelná také sociálně. To znamená Evropa, která bude dostatečně sociální pro budoucí generace. Netýká se to pouze vyřešení té krize, kterou právě procházíme. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Rafalská za EKR, minuta a půl. Pane komisaři, já mám několik otázek ty, ten eh, emisní cíl CO2, který komise navrhuje, tedy těch 55 procent a parlament eh, to nakonec ještě může zvýšit na 60 procent. Není to ohrožení pro některé regionální trhy práce s tím, eh, že Fond pro spravedlivou transformaci byl omezen. Druhá otázka. Zda takové vymezení, které hovoří o tom, že podniky, které využívají eh, veřejnou finanční eh, podporu v důsledku hospodářské krize, v důsledku pandemie, nebudou eh, moci snižovat počty pracujících. Neohrožuje to pracovní trh někdy v podstatě stojíme před eh, rozhodnutím, zda vůbec eh, máme si se nechat zaměstnat. Lidé od nás dnes čekají, že poskytneme odpovědi i na služ, to, jak pečovat dlouhodobě o staré lidi. Máme zde tento typ krize, takže jak to budeme řešit? Potom je zde problém s nízkým odměňováním zdravotníků, eh, lékařů, lidí, kteří jsou klíčoví pro vyřešení této krize. Je zde i otázka mobility přeshraničních pracovníků, pendlerů. To jsou všechno prozby, eh, problémy, kterým v současnosti čelíme a doufám, že se je podaří vyřešit i prostřednictvím této strategie. Děkuji, prosím dalšího řečníka opět na dálku. Eh, eh, miss Sandra Pereira. Paní Sandra Pereira Zague. Děkuji, paní předsedkyně. Spravedlivá transformace musí mít ve svém jádru sociální a environmentální udržitelnost. Nemůžeme se e, zaměřovat e, pouze na oblast ekologickou, pokud tam zároveň nebude zaručena sociální a územní koheze. Nemůžeme dosáhnout sociální spravedlnosti, pokud eh, budou ženy vydělávat méně, pokud eh, budou eh, mladí lidé nadále mít velice nejisté pracovní pozice my eh, zde eh, jak si eh, plánujeme Fond pro spravedlivou transformaci, ale do, za tímto účelem je také třeba investovat do kvalitního vzdělávání, do toho, aby univerzity byly přístupné všem. Jak jste říkal, pane komisaři, zde nejde o zásady ty samozřejmě by měly zajistit, aby naši občané mohli v budoucnosti eh, čelit větší důvěrou a také s tím, že budou mít eh, více odpovídající znalosti a dovednosti. Paní Rondinelli je zde v sále. Rondinelli, Paní Rondinoli, máte slovo, zmáčkněte prosím speak button. Onorevole Rondinelli. Paní poslankyně Rondinelli, můžete hovořit. Musíte zmáčknout speak button. Výborně, děkuji. Děkuji, že mohu vystoupit. Chtěla jsem eh, říci, že ta dnešní debata skutečně klade základy pro budoucí sociální Evropu. Já jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit této debaty s panem komisařem Schmidtem, kterého zdravím a sdílím jeho analýzu, pokud jde eh, o ty zásadní okamžiky, kterými procházíme. Já se domnívám, že spravedlivá transformace v době pandemie, jak zde bylo řečeno, a protože Lisabonská strategie neuspěla, tak eh, my nyní do toho recovery plan a Green Dealu musíme eh, začlenit i závazné sociální pravidla, protože pokud se zaměříme pouze na ekologickou a ekonomickou udržitelnost, tak ta transformace spravedlivá nebude. Sociální aspekty nemohou zůstat někde v pozadí. Já proto podporuji zprávu obou eh, pod eh, zpravodajů, eh, když zdůrazňují minimální mzdy, opatření pro mladé, garanci pro E, děti a podobně. Důležité také je, aby to vše bylo navzájem koordinované, protože jinak e, to zůstane pouze na papíře, přestože tomu bude vyčleněna řada finančních prostředků, nebo už byla vyčleněna řada prostředků. Také se chci zeptat pana komisaře Šmita, jaká je úloha při znovu nastartování evropského sociálního dialogu. Já si myslím, že jako parlament eh, musíme zohlednit požadavek pana Vicentýnyho, aby v článku 2 byli začleněni sociální partneři, protože oni jsou vlastně eh, protagonisty eh, tohoto přechodu na spravedlivější sociální Evropu. Děkuji. Děkuji a předávám slovo panu komisařovi, aby odpověděl na otázky našich členů. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Vezmu to velice stručně, protože jsem si jistý, že budeme mít další příležitosti se zabývat těmito tématy. Teď k, té, k těm digitálním nerovnostem, nebo nerovnostem v digitální oblasti a potřebě rozvíjet digitální ekonomiku. Já si myslím, že eh, komise momentálně vypracovává agendu pro digitální dovednosti a součástí této agendy bude jistě i kvalifikace nebo dodávání kvalifikací, tak aby lidé měli dostatek příležitostí a mohli si nacházet zaměstnání eh, v této digitální ekonomice. My totiž musíme zajistit, aby tato digitální ekonomika měla správné, správně nastavenou sociální ochranu ve srovnání s jinými odvětvími. Takže musíme zdůrazňovat eh, digitální rozměr. 20 facility pro odolnost a obnovu by se měla eh, vymezit na digitální ekonomiku a kvalifikování nebo dodávání kvalifikací k tomu patří. Protože když nebudou dovednosti, tak není možné dosáhnout cílu digitální transformace. K zaměstnanosti mladých. To si myslím, že je klíčová otázka. Už jsme spustili program pro mládež, vyzvali jsme členské státy, protože to je opět otázka pro členské státy, které musí provádět, včetně záruky pro mladých. My si myslíme, že Next Generation EU nabízí dostatečné zdroje k tomu, abychom prosadili zaměstnanost pro mladé lidi, protože v tuto chvíli už je to i otázka vytváření příležitostí a podpory mladých lidí při hledání zaměstnání. Máme nastavený cíl eh, na stropování emisí o 55%, to už tady také zaznělo, a znamená to zásadní restrukturalizaci v některých regionech, které například často se opírají z větší části o produkci uhlí. Není to jenom uhlí, ale z větší části převážně uhlí. A emise mohou vyplývat i z, jiné, z jiných typů výroby. A myslím si, že ta otázka není v tom, že Fond pro spravedlivou transformaci jsme nějakým způsobem seškrtali. Jde i o to, že se navýšily zdroje z jiných, nebo prostředky z jiných zdrojů dramatickým způsobem, takže například facilita pro odolnost je něco, co by se dalo také využít. K tomu abychom si našli správnou cestu v rámci spravedlivé transformace. investice, vytváření nových pracovních míst, vytváření infrastruktur, dodávání kvalifikací pro nový, nový typ zaměstnání v těchto regionech. My to nemůžeme vzdát v těchto regionech, nemůžeme jenom říct, přestaňte s uhlím a nenavrhnout žádný náhradní projekt. Souhlasím také s tím, že máme špatně placené některé kategorie. Ale proto právě navrhujeme rámec pro minimální mzdy. Ale opět je to zodpovědnost vlád nebo sociálních partnerů, aby si eh, přehodnotili, jakým způsobem odměňují v některých kategoriích. Protože já souhlasím s tím, že máme pracovníky v první linii, zejména ženy, kteří jsou špatně odměňováni. A ta práce není správně oceněna. Sociální dialog. Ano, řekl bych eh, to, co jsem slyšel od pana Čerutyho a od pana Vicentýnyho, to jsou pozitivní známky. Měli jsme dobrou výměnu včera na úrovni eh, třístraného samitu. V členských státech existuje potřeba posilovat sociální dialog. Není to jenom na evropské úrovni. Je to také na úrovni členských států. A my se zasadíme o podporu sociálního dialogu a já osobně bych čekal, že sociální partneři budou schopni dospět k dohodě u důležitých návrhů. Je to možné na základě smlouvy, ale bohužel jsme neměli takové množství návrhů v posledních letech. Proto tedy vyzývám sociální partnery, aby se spojili a vyjednávali o některých otázkách, na kterých se shodnou a kde jsou schopni dospět nějakému koncenzu a předložit to poté komisi. Děkujeme, pane komisaři. A teď slovo spoluzpravodajům, jenom na závěrečné slovo, jenom minutu. Pan Radke nejprve a potom paní Agnes. Vážení kolegové, děkuji vám. Děkuji za řadu zajímavých příspěvků, což jenom ukazuje, jak bude vypadat debata v příštích týdnech. Řada lidí vyjádřila svůj souhlas, eh, zaznívala i jakási kritika, ale stále věřím, že se dobereme k balíčku, který bude se těšit souhlasu větší části parlamentu. Jednu věc bych chtěl vyjasnit. Sociální partneři, my se nesnažíme brát vám vaší práci. Sociální partneři potřebují svobodu, aby mohli utvářet svět a přivádět tyto otázky na stůl tak, jak uznají za vhodné. Ale myšlenka, že Svoboda znamená nedělat nic, to je nepřijatelné. Politici nemůžou nechat nebo dovolit, aby se to stalo. Musíme vyjádřit, co očekáváme a vyjádřit to jasně. Ano, děkuji a děkuji všem kolegům, panu komisaři a sociálním partnerům za příspěvky. Myslím si, že jsme se vydali na zajímavou cestu, která je nezbytná. Je to naléhavé, v řadě členských států, vlastně ve všech členských státech, abychom se zabývali sociální agendou a opět ji rozjeli, tak říkajíc. Určitě je prostor ke zlepšení, to tedy říkala řada lidí, já s tím souhlasím. Ano, máme co zlepšovat. A doufám, že všichni cítí potřebu přispět k této zprávě, protože se domnívám, že pro nás je to zcela jasné, pro mě i pro Denise, že chceme uh, vyváženou ambiciozní zprávou. A čím více lidí bude schopno to podpořit, a já vás žádám o podporu i ze strany sociálních partnerů, jsem rád, že Luka Vicentini řekl, že bude mít i konkrétní návrhy a já vyzývám i Business Europe, aby Eh, se k tomu postavili tímto způsobem. Je to určitě užitečné, bude to užitečné, pokud budeme mít širší záběr v této zprávě. A jak jsem říkala na začátku, že čas od času člověk musí snít o lepším světě, tak si myslím, že v tom musíme pokračovat, ale mezi tím také pracovat, abychom zlepšili životy lidí v Evropě. Děkuji. Děkujeme. Lhůta je dva, pro pozměňovací návrhy je 20. října. Hlasovat se bude na výboru 10. listopadu. Děkuji vám. A můžeme se posunout dále k další položce. Jedná se o návrh zprávy paní Langen-Zipe eh, k provedení směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na úmlavu a právech osob se zdravotním postižením. Teď bych dala slovo nejprve paní Angle Mayer, která je politickou analytičkou v Evropské, eh, nebo ve výzkumné službě Evropského parlamentu která k tomu vypracovávala také studii ke stejnému tématu a předloží nám předběžná zjištění. Máte šest minut na představení této studie. Prosím. Děkuji. Děkuji za příležitost představit předběžné závěry mojí probíhající studie o provádění směrnice o rovném zaměstnání ve světle UNCRPD. Jmenuji se eh, Angelmeier. Jsem z výzkumné služby EP, EPRS a zabývám se zejména analýzou politických opatření. Provádíme studie o eh, implementačních zprávách Zaměstnanost je klíčová pro sociální inkluzi a směrnice nastavila obecný rámec eh, o rovném přístupu v zaměstnání. Považujeme to za základní kámen um, eh, práva o právech osob se zdravotním postižením. Už před 30 lety byla při, přijata tato umluva, pro členské státy nebylo jednoduché to transponovat do vnitrostátních zákonů což vidíme z toho, že často probíhaly různé procesy o přestupcích. Bylo jich 32 v databázi komise a šest těchto případů bylo potom posunuto až k soudnímu dvoru. Deset let uplynulo od té doby, kdy byla uzavřena úmluva o právech osob se zdravotním postižením, CRPD. CRPD byla změna paradigmatu v právech osob se zdravotním postižením, protože to prosazuje přístup na základě lidských práv k osobám s postižením a komise se stála důležitou součástí Evropského právního řádu a soudní dvůr ustanovil, že směrnici je třeba vykládat způsobem, který je konzistentní s úmluvou. Komise předložila dvě zprávy k aplikaci směrnice 2008 a 2014 to bylo a třetí se právě připravuje, pokud to správně chápeme. Takže přesto, že ta směrnice nikdy nebyla ohodnocena komisí, nebo zhodnocena komisí, tak máme důkazy o tom, jakým způsobem se uplatňuje. To zejména ze sítí akademiků, které financuje komise ale také z Equinetu a občanské společnosti, respektive organizací občanské společnosti. Já si krátce vyjádřím ke třem hlavním problémům a vezmu to tedy stručně, když mám jenom 6 minut. Tři otázky. Za prvé, úloha vnitrostátních orgánů pro rovnost při implementaci směrnice, za druhé sběr údajů a za třetí otázka eh, rozumného přístupu. Takže orgány pro rovnost, to jsou klíčoví eh, aktéři ve vymáhání práva rovnosti a jsou to orgány v soudech, ale také v organizacích občanské společnosti. Prosazují rovnost a také pomáhají obětem diskriminace. Ve srovnání se soudy jsme je popsali jako nízkoprahové eh, orgány pro stížnosti. Téměř všechny členské státy mají takový orgán, který se e, zabývá i diskriminací na základě postižení, což je překvapivé, protože směrnice nevyžaduje, aby takový orgán vznikl. Co je zajímavé, jako aspekt je, že řada takových orgánů také chrání a monitoruje implementaci CRPD. Orgány pro rovnost jsou důležité, ale jejich kompetence a efektivita jsou velice odlišné v různých členských státech. Je řada problémů, které se vážou na nezávislost na vládě, týká se to také ale prostředků a zdrojů a definicí jejich mandátu. Již dlouho Equinet prosazuje standardy pro tyto orgány, aby se snížily tyto problémy a proto doporučení komise z června 2018 o standardech jsme, je něco, co bylo přivítáno jako důležitý nástroj. Doporučení však nejsou právně závazným nástrojem a proto se objevilo volání pro právně závazné nástroje, který by měl větší váhu a mohl tak e, zajistit, že dojde ke změně. Druhá věc je sběr údajů. V našem případě se to týká údajů o zaměstnanosti lidí lidí s postižením. Obecně se přijímá, což je stanoveno v nařízení, že statistická data jsou i ukazatele, které jsou zákazem, základem pro politická opatření na základě důkazu. V kontextu Better Regulation eh, indikátory a data utváří politická opatření, ale data potřebujeme také k monitoringu eh, implementace. Směrnice neobsahuje žádné ustanovení o sběru údajů, sběr údajů však eh, je povinný podle CRPD. Takže dostupné údaje napříč Evropskou unii eh, nejsou dostatečná, čelí kritice a nejsou dostatečná pro vytváření politik. Nedávno jsme dosáhli pokroku eh, s revidovanou, revidovaným rámcem pro eh, statistiky a příslušné i prováděcí akty, které k tomu eh, patří. Další data by tedy byly, měly být na, to, na tomto základě dostupná. A tím se dostávám k dalším věcem. To je reasonable accommodation. Znamená to tedy eh, dostatečné podmínky. Zajistit podmínky tak, aby měly osoby vši, s postižením přístup na pracovní trh ze strany zaměstnavatele, ale vidíme na vnitrostátní úrovni, že to často není jednoduché. Často se říká, že si eh, zaměstnavatelé nejsou vědomi svých povinností, nejsou si eh, vědomi toho, že můžou dosáhnout na podporu a je tam celá řada nejasností toho, jaká opatření by byla nepřiměřeným, nepřiměřenou zátěží pro zaměstnavatele. Nemáme o tom opět data. Takže na závěr k tomuto bodu data, orgány pro rovnost a mm, rozumné podmínky, rozumné ústupky. E, to je něco, co by nám pomohlo e, stále, ale máme 40% přes určité pokroky e, osob s postižením mimo pracovní trh a nabízí se tedy otázka, zda je možné integrovat tyto osoby na pracovní trh díky lepšímu sběru údajů a díky vytvoření lepších rozumných podmínek. Děkuji. Ano, děkujeme. A teď prosím paní zpravodajku, paní Langenzípen, čtyři minuty. Je připojena distančně. Dobré dopoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně. Já bych na začátku vyjádřila svoji vděčnost, že můžu představit tuto zprávu a na začátku se vám svěřím. Jako dítě jsem chtěla být novinářkou, prezentovat zprávy před kamerou, ale pak mi řekli, že nikdo nechce vidět někoho, kdo má viditelné postižení v televizi. Jako mladá dospělá jsem se dozvěděla, že jediná možnost, kterou mám, pokud se chci zapojit do pracovního trhu, je nějaká chráněná dílna. A pak mi připomínali, že bych měla být ráda, že bych měla být vděčná, že vůbec můžu takto pracovat, protože to všichni tolerují v celé společnosti. Jenom pro vaši informaci, osoba v chráněné dílně nemá ani minimální mzdu v Německu. Mají 1,20 eh, euro za hodinu. Uplynula desetiletí, ale mladí lidé s postižením stále nemají příležitost se rozhodnout, čím se chtějí stát, až budou dospělí uplynuli desetiletí a zaměstnavatelé radši zaplatí pokutu, než, nás, než aby nás zaměstnali. Říkám nás, protože my, lidé s postižením, jsme velice rozmanitou skupinou. Máme řadu věcí společných, jako například osud. Podle nedávných statistik jenom 50 nás je zaměstnaných. Naše nezaměstnanost je dvojnásobná ve srovnání s obecnou populací a trvá to déle, i když máme kvalifikaci. Čelíme chudobě a řada z nás je bezdomova. A to, znam, to je veliký problém, když vezmeme eh, v potaz ještě intersekcionální diskriminaci. Můžou to být Romové, ženy, LGBTQ osoby s postižením. Mohou to být příslušníci jiných menšin a navíc mít postižení a čelit tak překážkám a diskriminaci v zaměstnání. Uh, Společnost nikdy není homegoň. Musíme všichni si vymezit svoji identitu a máme různé schopnosti a dovednosti. A je na místě tuto rozmanitost začít vnímat jako silnou stránku, jako hodnotu, která nám pomůže se vyrovnat s nástrahami, které jsou před námi. Ale v tuto chvíli ještě čelíme vyloučení, diskriminaci v celé řadě různých odvětví a často prožíváme i to, že je nám upírána participace. Když jsem připravovala tuto zprávu, tak jsem si vyžádala příspěvky od postižených osob a organizací, které je zastupují. A chtěla bych vyjádřit povděk kolegům z Partisan Europe, potom z dalších německých organizací, také e, Unii slepců, e, Fora pro postižené, Eh, pro nedoslýchavé, Inclusion Europe, Mezinárodní federaci eh, postižených a také Mental Health Europe. Jsme vděční za podporu kolegů z Equinetu, také zástupci akademické obce a také z Agentury pro eh, základní práva. A děkujeme všem organizacím proti diskriminaci, mít zaměstnání je základním právem podle našeho názoru. A k tomu, abychom měli při, přístupná pracovní místo, tak potřebujeme plnou implementaci UNCRPD. Potřebujeme mít jasné standardy a pokyny k přístupnosti různých prostředí, eh, bezbariérové přístupnosti služeb a produktů. Potřebujeme zajistit eh, ochranu v práci eh, ve všech fázích pracovního procesu. Potřebujeme k tomu i kvóta, kvóty pro diverzitu a potřebujeme podporu. Potřebujeme udržitelné e, systémy ochrany a také systémy ochrany při, e, při najímání do práce. Potřebujeme opatření, které budou chránit e, pozitivní akci, tak abychom měli eh, ochranu před diskriminací na intersekcionálním základu. Potřebujeme také podporu eh, chráněných dílen, potřebujeme také zvyšování kvalifikací, abychom se mohli uplatnit na otevřeném trhu. Potřebujeme také data, abychom zhodnotili, jaká je perspektiva eh, lidí s postižením i do budoucna. Potřebujeme také šířit povědomí v celé společnosti o tom, jak přispívají lidé s postižením v širší veřejnosti, abychom mohli eliminovat stigmata a předsudky a bojovat za svoje práva. Potřebujeme také redefinovat postižení a vzájemně uznávat tento status napříč členskými státy. Potřebujeme pod rok, po, po roce 2020 jasnou strategii pro osoby s postižením a také potřebujeme participaci, aby se o nás hovořilo, abychom se mohli zapojit. Děkuji vám. Děkuji. A teď stínoví zpravodajové maximálně dvě minuty. Paní Koša, prosím. Soud. Három fontos kérdést szeretnék kiemelni. Děkuji za slovo. Mám k tomu tři komentáře, co se týče návrhu této zprávy. Je to vlastně první zpráva tohoto Evropského parlamentu, která je také v takovém tom snadně čitelném formátu, ve zjednodušené verzi. Článek 21b úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením hovoří o tom, že lidé s postižením mají také i e, právo přístupu k informacím, které jsou v jiném formátu, to, to je tedy jednak znaková řeč, ale nebo i jiné formy, takže jsem velice rád, že je tam tato verze. Ale vím, že někteří lidé mají smíšené pocity. Já bych vás chtěl požádat, abyste hovořili o této věci s ostatními, Myslím si, že každá zpráva nebo i každý dokument, který se týká uh, zdravotních postižení, by měl být uh, také k dispozici i v jakési zjednodušené verzi. A myslím si, že to ani není tak obtížné v dnešní době různých uh, um, digitálních technologií. Takže důležitá je forma, ale důležitý je také obsah. Návrh zprávy hovoří o celé řadě věcí. Nejprve bych chtěl pogratulovat eh, zatřešujícím organizacím, které zastupují lidi s různým zdravotním postižením. Jsem velice rád, že tyto organizace byly kontaktovány a že se mohly vyjádřit, eh, mohly k tomu také podávat svá stanoviska. Ale stejně k tomu chci ještě říct jednu věc. myslím, že směr, eh, z té směrnici není mm, dána příliš velká pozornost. Takže proto bych chtěl v tomto smyslu podat některé pozměňovací návrhy. Neměli bychom dělat stejné chyby, jako jsme udělali při debatě o horizontální směrnici. My jsme se tam snažili Eh, začlenit úplně všechny skupiny, ale pak to eh, ohromně zkomplikovalo provádění. Takže zkrátka musíme hovořit o potřebách osob se zdravotním postižením. Jsem si jist, že ta zpráva bude vynikající a mm, také vidím, že paní zpravodajka je otevřena dalším podnětem. Děkuji. Nyní pan Mark Engel za SAD. Ale dvě minuty navíc protože v 11 hodin končíme. Děkuji paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení kolegové. Chtěl bych nejprve poblahopřát kolegyni Katrin, která předložila velice ambiciozní a kompletní zprávu, která se zabývá zaměstnáváním osob s postižením. Ta zpráva samozřejmě se zabývá také možnými zlepšeními ze strany evropského zákonodárce, tak aby vše bylo eh, v souladu s příslušnou úmluvou Spojených národů. Také bych rád poblahopřál paní zpravodajce a poděkoval jí eh, eh, k tomu, že tam v té zprávě má různé piktogramy, že k tomu, jak si mají přístup i lidé s určitým postižením a nechápu ty negativní reakce, které na to zazněly. Já sdílím řadu bodů, z nichž se u některých zastavím. Přístup k práci. Myslím si, že je zásadní doplnit evropskou legislativu o horizontální směrnici o antidiskriminaci. Rada musí konečně odblokovat tu situaci, protože potřebujeme závazná pravidla boje proti jakékoliv diskriminaci a také sankce, pokud to nebude dodržováno. Pokud jde o rovnost na pracovním trhu, je zásadní, aby byla přijata určitá opatření, především v oblasti eh, transparence platů, tak eh, aby nedocházelo k tomu, že eh, lidé se stejnou prací budou mít odlišnou mzdu. Pro mou skupinu zde jde o obrovskou šanci pro Eh, další zlepšení eh, té zprávy. My k tomu samozřejmě také přispějeme pozměňovacími návrhy. Je důležité zaměřit se tedy eh, také na to, jak podniky a veřejné služby zaručují lepší přístup k pracovním místům pro osoby s postižením a také je třeba do toho ještě zapracovat covidovou problematiku. Máchova. Connected remotely from Renew Group, please. Uh, hello, uh, everybody, um, dear colleagues. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych eh, říci, že paní zpravodajka Katrin Langensipen eh, odvedla dobrou práci, také ji velice dobře organizovala, také děkuji i za ten formát zprávy. Zvlášť eh, um, oceňuji, že e, autorka také hovoří o vícenásobné diskriminaci a o průřezové diskriminaci, které často e, také čelí lidé s zdravotním postižením. Máme zde umluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a chci říci, že už v roce 2015 výbor e, OSN o osobách se zdravotním postižením řekl, že by měly být zřízeny speciální body a aby tam byla také speciální eh, koordinační mechanismus. Ehm, zdravotní postižení je také tématem celé řady usnesení a zřízení těch eh, styčných bodů bylo také doporučeno i Evropským sociálním eh, a hospodářským výborem a také i mnoha nevládními organizacemi. Nicméně tyto body ještě nebyly zřízeny. Jedinou výjimkou je bod Evropské komise, v rámci generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální práva a rovnost. Takže bych nařídila, ne, pardon, takže bych no, chtěla doporučit, aby byly také, abychom apelovali na zřízení těchto bodů, eh, protože to je velice důležité a týká se to také i zaměstnanosti. Teď bych ještě chtěla říci, že inkluzivní nebo nedostatek inkluzivního vzdělávání má potom špatný dopad na přístup osob se zdravotním postižením na pracovní trh a situace se teď zřejmě bude ještě zhoršovat kvůli e, ekologickému a digitálnímu přechodu. Takže chci také předložit pozměňovací návrh, aby e, děti se zdravotním postižením měly plně možnost těžit z inkluzivního vzdělání a také z programů e, i celoživotního vzdělávání pro všechny. Děkuji. Nyní paní Stefania Zambeli. Při, eh, přítomna v jednacím sále. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, data o zaměstnanosti postižených ukazují, že ta situace je skutečně tragická. Pouze 50 z nich má práci a 20 z nich jsou ženy, které pracují na plný úvazek. Společnost eh, příliš eh, nectí právo lidí s postižením na práci a já se domnívám, že Evropa by měla více podporovat toto právo, aby Eh, ti nejslabší měli eh, možnost eh, nalézt bezpečné zaměstnání. Myslím si, že musíme více podporovat spolupráci a součinnost členských států a institucí a všichni společně se musíme snažit odstranit fyzické překážky, které brání přístupu Eh, na pracovní trh pro tyto lidi. Vážení eh, kolegové, je to výzva, která se týká nás všech a musíme tento boj eh, vyhrát společně. Děkuji. Thank you. Now, uh, uh... Děkuji. Nyní paní Margarete Della Pisa-Caron za EKR. Prosím. Señora Langensipen, muchísimas gracias por... Děkuji mnohokrát, paní Langensiepen, za vaši uh, Eh, práci, eh, dovedu si eh, představit, kolik to všechno stálo úsilí a je velice důležité, abychom se zabývali touto problematikou a zaručili účast lidí s postižením na pracovním trhu, ale samozřejmě také se konkrétně zaměřovali na lidi, všichni máme stejnou eh, důstojnost, nezávisí to na našich eh, eh, schopnostech je důležité osoby s postižením doprovázet po celou dobu jejich života, ještě před narozením. A samozřejmě, že je důležité zaměřit se především na tu pracovní oblast, je třeba posílit vzájemné uznávání karty pro osoby s postižením. Také je třeba odstraňovat byrokracii, je třeba určitých včasných zásahů, je třeba zlepšit komunikaci mezi pracovním světem a rodinami. A také je třeba informovat lidi na pracovišti, informovat kolegy a také se snažit usnadňovat uzavírání pracovních smluv pro tyto lidi. Protože eh, často ovšem pouze eh, hovoříme, ale vše zůstává pouze na papíře. Důležité tedy je, aby i lidé s postižením mohli dosáhnout plného osobního i pracovního rozvoje. Je třeba zaměřit se také na to, aby tito lidé mohli eh, vytvářet rodiny. Tyto osoby často čelí velice složitým problémům a nemělo by to být manipulováno nějakými sociálními hnutími, která často mají na mysli pouze své zájmy. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Sandra Pereira, maximálně na dvě minuty. A Convenção Unidas sobre os Direitos das Pessoas. Děkuji za slovo. Umluva OSN o právech osob se zdravotním postižením stanoví celou řadu technických, politických opatření a také různých zásad, které ale mohou podpořit pouze lidé, kteří považují práva osob se zdravotním postižením za důležitá, pokud chceme vytvořit sociálně spravedlivé společnosti. Musí tam být dostatečný přístup, účast, rovná práva, různé akce proti diskriminaci, práva v zaměstnání, práva na vzdělání, práva na další školení, přístup ke zdravotní péči. To jsou ty hlavní principy. My chápeme e, tyto principy jako dosažitelné tak, e, nebo jenom tak, e, že dojde k určité dynamizaci veřejných služeb a mm, všechny, všechno to zlepšení se musí týkat i osob, které, mm, kterých používají těchto služeb třeba v domácnosti nebo doma. Musí zde být e, jak fyzická, tak i digitální mobilita pro všechny osoby. Musíte být také důstojné platy. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce. Podporujeme ji e, jak v obsahu, tak i v přístupu této zprávě. Mm, Myslíme si, že pokud zůstanou lidé se zdravotním postižením vyčleněni, tak to nikomu neprospěje. Eh, chceme být průkopníky, chceme eh, prosazovat eh, inkluzivní přístup a plné zapojení osob se zdravotním postižením, aby byla dodržena litera umluva OSN. Děkuji. A nyní paní Kiara Gema, dvě minuty. Dente, Děkuji paní předsedkyně, děkuji především paní zpravodajce za její precizní syntetickou práci a její sugestivní svědectví. Já částečně sdílím analýzu provedenou v textu, kde se upozorňuje na to, že směrnice je pouze částečně eh, sladěná s úmluvou Chtěla bych připomenout, že ta směrnice neobsahuje model postižení, který se opírá o lidská práva. Nezabývá se intersekční diskriminací, nezvažuje systematickou účast osob s postižením ve statistických analýzách a neukládá členským státům přijímat eh, opatření pozitivní inkluze. Osoby s postižením i nadále čelí rozšířenému a systematickému zbavování jejich práv, mezi tím například to, že nemohou být plně začleněni na pracovní trh. Ale i když ti lidé mají zaměstnání, tak eh, často pracují v segregovaném prostředí, kde často nemají eh, status zaměstnance ani eh, různých eh, práv, například na zaručený minimální příjem. Já se domnívám, že je velice důležité, aby práva těch nejzranitelnějších osob byla plně zaintegrována do právního rámce, který upravuje pracovní svět eh, a musíme apelovat také na to, abychom měli horizontální antidiskriminační směrnici a aby ochrana osob s postižením byla rozšířena i na mimo pracovní svět. Děkuji. Thank you and now floor... No, děkuji a teď dávám slovo ještě jednou paní zpravodajce. Prosím, pouze jedna minuta na závěr, na ukončení této rozpravy. Ano. Takže paní zpravodajka. Velice vám všem děkuji, kolegové a kolegyně, za vaše návrhy a komentáře. Byla bych ráda, aby nakonec celé práce jste všichni měli eh, pocit, že ta eh, zpráva eh, je i vaším výsledkem. Vyslechla jsem si um, veškeré vaše komentáře. Chtěla bych říct, že by bylo dobré k té formě zprávy, abychom třeba měli i mm, takovou videoverzi nebo verzi ve znakovém jazyce. Nakonec bych ještě ráda poděkovala uh, svému týmu, zejména Dytěchově, Anemajerové, um, paní Anemajer, paní Monika Makaj ze sekretariátu Empl Té také děkuji za soustavnou podporu a těším se na další spolupráci. Děkuji. Ano, děkujeme. Takže pozměňovací návrhy předkládejte do 22. října. 26. ledna budeme hlasovat ve výboru. Další bod na pořadu jednání je zpráva o utváření politiky v oblasti digitálního vzdělávání. Budeme projednávat návrh stanoviska Dávám slovo naší zpravodajce Aně Zálevské, aby představila zprávu a poprosím ji, aby se omezila maximálně na čtyři minuty. Děkuji. Tato zpráva přichází ve správnou chvíli, protože právě teď potřebujeme projednávat, jak digitální vzdělávání bude vypadat do budoucna a jakou podporu můžeme očekávat ze strany Evropské komise. Týká se to strategie i financování. Pandemie nám ukazovala, jaké existují důležité potřeby a zároveň to byl takový litmusový papírek pro eh, dosavadní opatření, abychom zjistili, zda vůbec fungují. Například jsme měli opatření z roku 2018 a z prosince 2018 měli také usnesení parlamentu. Odkáže vás také na zprávu komise, který by měl, která by měla zhodnotit eh, celý vývoj. Měla být zveřejněna v druhém čtvrtletí, což se bohužel nestalo. Nicméně toto všechno zároveň znamená, že se domníváme, že to bude důvěryhodná zpráva. Domníváme se také, že, vý, že výbor kult, eh, když se k tomu staví kriticky, tak je to pozitivní vývoj, protože komise často nevidí, že to, co se teď zdá eh, strategickým, například eh, financování digitálního vzdělávání, zatím není úplně správně vypočítáváno, máme různé projekty a těžko se to kontroluje nebo hodnotí, jak se tyto peníze, a je to, jsou to veliké částky, jak se tyto peníze vlastně používají na digitální vzdělávání a jaký je skutečný dopad těchto prostředků. Eh, to je důležité. Pokud budeme rozhodovat o financování do budoucích let, tak to musíme zhodnotit a to se právě chystá komise udělat během zelené dohody kde je digitální sféra jedním z hlavních pilířů pro budoucí politická opatření Evropské unie. Takže toto financování se netýká jenom evropských prostředků ani členských států jako takový, ale týká se to také soukromých zdrojů. Nadnesli se tedy myšlenku, že je třeba být obezřední, protože se objevuje otázka digitální bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, zejména u mladých, a to je něco, co souvisí s digitálním vzděláváním. Má to sebou samozřejmě svoji cenu. Digitální služby je to eh, soukromí, eh, člověka bombardují reklamy. Já s tím mám sama zkušenosti eh, v Polsku když byl zavedený eh, širokopásmový rychlý internet ve soukromých podnicích, tak jsem to zažila. Je třeba na to myslet, je třeba to mít na vědomí, protože se vy, vynořují nové problémy, které souvisí s kyberbezpečností. A to se stalo zejména během pandemie. Další strategická věc je digitální inkluze. Pandemie opět odhalila že velká část lidí je vyloučena, ať už jsou to děti, učitelé nebo dospělí. Jsou to lidi, lidé, kteří nemají přístup, nemohou se připojit a tím pádem nemají digitální vzdělávání. A pandemie tedy e, zpomaluje jejich vývoj. My tedy potřebujeme vyškolit e, co nejvíce lidí právě v digitální sféře. E, Hovoříme také o individuálním přístupu, zejména u starších osob. A je tedy myšlenka, že se budeme snažit co nejvíce rozšířit tyto služby. Potřebujeme k tomu, aby se školy a výcviková místa zaměřila na ty nejpotřebnější. Takže individuální přístup k lidem, kteří jsou například starší 55 let, je něco dobrého, protože studie ukazují, že tito lidé se často nechtějí eh, vzdělávat ve skupinách, ve skupinových kurzech. Těším se na vaše příspěvky a jsem zvědavá, co k tomu řeknete. Teď stínové zpravodajka paní Mugoskor. Dvě minuty. Bohužel není slyšet řečnice. Please uh, press the speak button. Stisněte prosím tlačítko speak. Just a moment, Chair, we refresh their connection, we see if it works. Musíme osvěžit připojení, abychom zjist, aby to fungovalo. So I will give the floor for, uh, uh... Slovo tedy dáme následujícímu řečníkovi, panu Ferrandesovi protože teď nemáme dostatek času. Děkuji, budu hovořit španělsky. Budu zastupovat Alici Hamsginel za SAT, která byla stínovou zpravodajkou, protože jsem a nemohla se účastnit. Pandemie ukázala, že digitální vzdělávání není jenom jednoduchý nástroj, je to bezpodmínečná potřeba a je to něco, díky čemu budeme schopni čelit eh, období, kdy jsme zamčení doma a vzdělávat se i pracovat v mnoha případech. Nicméně tím, že to přišlo náhle, tak se ukázalo, že je jasná vazba mezi místem bydliště, sociální a hospodářskou situací, mírou vzdělávání a také typem povolání a jejich digitálními schopnostmi. E, skupina SAD tedy podporuje toto stanovisko. Chceme zavést eh, stále programy vzdělávání, zejména pokud je o digitální vzdělávání u žen, mladých a lidí s postižením, stejně jako seniorů. Abychom měli rovné příležitosti, tak potřebujeme obecný přístup eh, k digitálnímu vybavení a k infrastrukturám. Abychom podpořili eh, úlohu digitální sféry ve vzdělávání pracovníků, v reskillingu a upskillingu, tak potřebujeme právě posílit digitální e, sféru. Potřebujeme e, vzdělávání v této oblasti i e, kvůli boji proti dezinformacím. Děkuji. Ah, yes. now back. Ano, teď se můžeme vrátit k paní Boxkor. Máte dvě minuty, prosím. Slyšíme se? No, slyšíme se, vidíme se, je to v pořádku. Výborně, děkuji vám. Děkuji za slovo. Chci poděkovat paní Zalevské za, tento, za tuto zprávu, která přichází ve správnou chvíli. A je to také eh, navázáno na původní stanovisko výboru Kult. V této situaci všichni museli přepnout na digitální vzdělávání, což jasně ukázala, jaká je míra rozvoje v oblasti vzdělání v digitální sféře. Také to ukázalo, jaká je míra dostupnosti digitálního obsahu a to je jasná indikace toho, že jsou veliké rozdíly mezi členskými státy v této oblasti nejenom mezi členskými státy, ale také v rámci členských států v různých regionech. Dostali jsme děsivé statistiky. 32% studentů neměli přístup ke vzdělávání v některých případech a to eh, je nesmírná zátěž pro rodiny. A na to se právě soustředím já, na rodiny. Rodiče museli pracovat z domova a zároveň se snažili pomáhat svým dětem se školními úkoly a internetovými hodinami na, škol, na, na školách. Bylo to složité i proto, že některé rodiny mají pouze jeden počítač nebo jenom jeden tablet, který využívají všichni, co když mají více dětí v takové domácnosti. Co když rodiče potřebují svůj počítač eh, k práci nebo ty tablety. Potřebujeme proto digitální infrastrukturu, dobré připojení, Wi-Fi, širokopásmový internet. A to zejména ve zranitelnějších, vzdálenějších regionech, které jsou znevýhodněné. Potřebujeme zacílenou pomoc a podporu pro rodiny. Musí mít dobré vybavení, pokud si přejeme, aby skutečně eh, bylo jejich vzdělávání digitální. Pokud jde o orgány eh, státní, tak potřebují investovat. Two minutes, please. valím, prosím. Dvě minuty. Thank you, chair, dear. Děkuji, vážená paní zpravodajko, vážení kolegové. Chci poděkovat Aně za její práci na této zprávě. Je to dobré východisko, ze kterého můžeme pokračovat a dále rozvíjet některé myšlenky. Pokud je o vzdělávání v digitální oblasti, tak je to nesmírně důležité, zejména v současné době v kontextu globální pandemie, která donutila lidi, aby se spolehali na digitální technologie. Kromě toho, pokud chcete, aby Evropa byla, měla vedoucí úrovni eh, úlohu v digitální transformaci, tak se musíme soustředit i na vzdělávání v této oblasti. Tento, tato zpráva se zabývá velice relevantními otázkami a řešeními, jak posílit rozvoj efektivní digitální politiky. Budu předkládat pozměňovací návrhy, zejména pokud jde o přístup k digitálnímu vzdělávání v některých zranitelných skupinách a jak podpořit členské státy, aby rozvíjely iniciativy a politická opatření při zavádění eh, opatření proti rozdílům v digitální gramotnosti. Eh, týká se to i seniorů. Chceme rozvíjet politická opatření, která zajistí, že lidé s postižením budou mít stejné příležitosti pro kvalitní digitální vzdělávání. Chceme také eh, podpořit eh, nové praktiky v digitální oblasti v členských státech k tomu, abychom přemostili určité rozdíly ve vědomostech a vzdělání mezi mladou a starou, starší generací. Chceme tak bojovat proti vyloučení seniorů. Má to velkou, velkou, velký význam, pokud jde o výměnu eh, osvědčených postupů mezi členskými státy. Potřebujeme k tomu, eh, potřebujeme tuto výměnu k tomu, abychom vytvářeli nová opatření a dozvěděli se, jaké problémy vyplývají z implementace eh, různých opatření pro digitální vzdělávání. Těším se na další spolupráce v této důležité otázce. Děkuji. Nyní paní Zambele, dvě minuta. Dvě minuty, pardon. Děkuji. Současná krize eh, v důsledku covidu proměnila naše každodenní zvyky a nyní je třeba, abychom se zamýšleli nad eh, novými formami práce, flexibilní a práce na dálku. Ty jsou již důležité jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, ve všech odvětvích, ale často chybí digitální dovednosti a zdroje, aby všichni, všechny vrstvy pracovníků mohly pracovat z domova. Proto je důležité nabídnout eh, adekvátní vzdělávání mladým lidem, eh, kteří vstupují na pracovní trh. Já souhlasím eh, s návrhy, které návrh stanoviska obsahuje. Je třeba také podporovat zaměstnavatele aby, a vyžadovat tedy, aby poskytovali takovéto vzdělání. Mám na mysli například malé a střední podniky, které musí připravovat své zaměstnance na nové výzvy v digitálním světě. Děkuji. Thank you and now, uh... Eh, Rodriguez palop two minutes and is in the room. No? Hola. Eh. Dobrý den. Bohužel spojení se přerušilo. El final. Já Eh, si myslím, že v té zprávě již eh, je zmíněno hodně věcí a chtěla bych eh, se zaměřit na čtyři body. Je velice důležité, aby politika digitálního vzdělávání přihlížela k sociálnímu evropskému pilíři a aby ty digitální dovednosti a média byly přístupné pro všechny. Proto je velice důležitá ta inkluzivnost, přihlížení k těm nejvíce znevýhodněným skupinám, protože ten proces digitální transformace je pro takovéto osoby eh, zvláště eh, obtížný. Je třeba přemostit tu digitální mezeru. Ta se netýká pouze sociálních vrstev, ale také je to otázka genderová protože eh, ženy často eh, jsou nízko zastoupeny v těch oblastech STEM. Je také důležité celoživotní vzdělávání, tak aby eh, lidé byli lépe připraveni na ty kontinuální změny, kterým, ke kterým v současnosti dochází. Ale ještě mám dvě otázky. Za prvé, význam eh, sociálních aktérů. Eh, pro nás je zásadní, aby politika digitálního vzdělávání byla zohledněna i v kolektivních smlouvách a aby tedy té podpoře získávání digitálních dovedností a kontinuálnímu vzdělávání eh, byla dána dostatečná důležitost. A potom je také důležité, aby podniky přijali svou zodpovědnost, aby přispívali ke zlepšení digitálních dovedností pracovníků a aby zde byla například eh, zakotvena nějaká procentuální povinnost, že třeba určité procento zisku bude věnováno na kontinuální vzdělávání pracujících nebo zaměstnanců toho podniku a nebo pokud by se třeba někdo chtěl účastnit nějakého digitálního vzdělávacího kurzu, tak by měl garantovanou dovolenou na to. Často eh, je také eh, třeba podpořit různé eh, finanční dotace pro lidi, kteří se chtějí digitálně vzdělávat a tím opravdu končím. Děkuji. And uh, now... Ano, děkuji. A teď dám slovo panu Georgi Dimitrovi, který je zástupce ředitelství pro inovace za Evropskou komisi. Prosím, máte dvě minuty. Ano, děkuji. Děkuji. Dobré dopoledne. Komise vítá návrh zprávy o utváření politiky v oblasti digitálního vzdělávání výboru KULT a mm, je to tedy zpravodaj Viktor Negresku. Chceme také poděkovat výboru EMPL za návrh stanoviska, zejména mm, mm, zpravodajce Anny Zalevské. 30. září byl schválen akční plán, tedy před dvěma týdny. Je e, to součástí reakce Evropské unie na pandemii COVID-19. Také tam proběhly velké e, konzultace, e, jak s Evropským parlamentem, tak i veřejné konzultace. A dovolte mi říci, že jsme získali více než 2700 komentářů a další množství pozičních dokumentů. Chceme poděkovat eh, poslancům Evropského parlamentu za to, že se také zúčastnili této konzultace. Evropská komise vítá mm, pozitivní náhled Evropského parlamentu na ten balíček a také i eh, to, že vítáte Um, zřízení hubu pro digitální vzdělávání. Také sdílíme informace, nebo sdílíme názor, že bychom měli zpřístupnit digitální vzdělávání, pardon, digitální um, digitální uh, vybavení a technologie pro nízkopříjmové skupiny. Také zde máme speciální akci, speciální opatření, například akce na podporu konektivity v členských státech, aby členské státy mohly čerpat finance EU. Pak, pak je tam také třeba i ta facilita na obnovu a oživení, z níž je možné čerpat. A podporujeme návrh Evropské komise, aby 10 té facility šlo právě na vzdělávání. Komise také uznává význam e, podpory digitálních dovedností u pedagogů a také rozvoje nových pedagogických e, metod. A Eh, je to také jedna z priorit, proto jsme eh, proto je zde eh, také i akce, která se týká na podporu učitelů, kteří se mají zlepšit své digitální dovednosti. Také potřebujeme bezpečné a zabezpečné využívání digitálních technologií. Komise i v tomto směru podporuje akce, které třeba mají učit, jak odolávat dezinformacím. Nakonec bych ještě chtěla říci, že porovnání s posledním akčním plánem z roku 2018 má tento e, plán širší rozsah. Je tam tedy elektronické nebo vzdělávání digitálních technologií, ale také se tam hovoří, e, nebo také to přispívá i k cíli e, agendy pro dovednosti, to znamená, aby větší počet lidí do roku 2025 mělo digitální dovednosti. Tento akční plán také aktivně podporuje Eh, digitální gramotnost a další eh, podobné dovednosti. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu a jsem eh, k dispozici pro případné další dotazy. Děkuji. A ještě zpravodajka jednu minutu na závěr. Já bych opravdu velmi chtěla poděkovat, že se vlastně dohodneme Shodli jsme se na tom, že budeme společně sledovat Evropskou komisi, abychom zjistili, zda ty různé přísliby budou skutečně dovedeny do praxe a to v rozumném čase. Děkuji kolegům za veškeré komentáře. Ještě bych vás chtěla upozornit na připomínky, které říkali že vzdělávání už asi navždy teď eh, od dneška bude hybridní, že se bude kombinovat eh, klasická výuka s tou výukou na dálku, takže na to nesmíme zapomínat. A takže nebude to mít dopady pouze na eh, žáky, učitele a pracující, ale je to vlastně i něco, co bude mít vliv na rodiče, takže na ně bychom také neměli zapomínat. Projedná... pozměňovací návrhy předkládejte do 20. října. A ještě chci říci, že příští schůze se bude konat 28. října a 29. října a výsledky hlasování je 51 pro, nikdo se nestržel, takže gratuluji a celému týmu a panu Pisarovi. Tak děkuji také, paní předsedkyně, také děkuji tlumočníkům, kteří eh, přidali 10 minut na tuto schůzi. Děkuji a tato schůze, toto jednání je ukončeno.